vytvoření sítě styčních důředníků pro přistěhovalectví. A jako první dostane slovo pan zpravodaj. Prosím. Presidentas. Paní předsedající, paní komisařko, já bych nejprve chtěl poděkovat kolegům Guillaumeovi, Ilševovi, Kellerovi, Kellerovi Milstromovi, Kitabaresovi za podporu, kterou této zprávě poskytli a vlastně ještě vylepšili. Chci radu a komisi eh, upozornit E, i na určité terminologické otázky. Z mého pohledu by se bylo vhodnější hovořit o e, vlastně řádném nebo zákonem přistěhovalectví, protože všechny právní nástroje EU dosud hovoří jenom o ne, hovoří o nezákonném přistěhovalectví jako o nelegálním přistěhovalectví. Nicméně v některých členských státech vlastně ten výraz eh, jaksi eh, nemá právní definici. Někde je to trestný čin, v některých členských státech nezákonný pobyt ovšem není trestným činem. A to je důvod, proč bychom neměli kriminalizovat tyto činnosti obecně. Z tohoto důvodu ta zpráva v důvodovém prohlášení žádá evropské instituce, aby revidovaly používanou terminologii a zdůrazňuje, že je zapotřebí najít přesnou a vhodnou definici eh, toho nezákonného přistěhovalectví. Pokud jde o meritum věci, ta síť styčných úředníků po přistěhovalectví byla eh, zřízena nařízením z roku 2004. Tento nástroj říká, že styční úředníci budou zástupci členského státu vyslaní do zahraničí eh, nějakou eh, vlastně mm, nějakým úřadem pro přistěhovalectví a cílem bude tedy navazovat kontakty s hostitelskou zemí a přispívat k prevenci a boji proti nezákonnému přistěhovalectví, k repatriaci nezákonných přistěhovalců a budou se tam také řešit otázky nezákonného přistěhovalectví. Pokud jde o toto nařízení, také vznikla agentura Frontex, jejímž úkolem je koordinovat operativní spolupráci mezi členskými státy na poli eh, řízení vnějších hranic. Cílem je také pomáhat členským státům při školení eh, hraniční stráže, provádět analýzu rizik, eh, sledovat různá vyšetřování, která se týkají kontroly na vnějších hranicích, asistovat členským státům Eh, za okolností, které vyžadují navýšení technické a operativní pomoci na vnějších hranicích a poskytovat také členským státům potřebnou podporu pro organizaci eh, společných návratových operací. Je jasné, že ten významný úkol Frontexu by mohl být efektivněji splněn, pokud by se dalo využít znalostí a zkušeností eh, sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví. Tím spíše uvědomíme-li si, že Evropská agentura nemá žádné e, úřadovny mimo území EU. Návrh na změnu nařízení 367 2004 právě na, by měla umožnit více těžit z těchto znalostí styčných úředníků, což bude ve prospěch e, Frontexu i jednotlivých zemí. A to nebylo vlastně v tom původním nařízení. Kromě toho návrh na změnu navrhuje také, aby k té eh, získané informaci eh, měli přístup celá síť styčných úředníků, což by měla být tedy síť bezpečná a mělo by to zase zlepšit řešení otázky přestěhovalectví v členských států. To znamená, eh, při ochraně, při ochraně vnějších hranic by měla lépe fungovat tato síť a také by se měl usnadit mechanismus pro prezentaci zpráv týkajících se činnosti sítě styčných úředníků a jmenování Eh, vlastně otázek společného zájmu v oblasti přistěhovalectví. Ten návrh eh, má právní základ v článcích 63 eh, a 66 smlouvy o EU. Paní předsedající, zde skončím a budu čekat na úvahy kolegů a pak se k tomu ještě vrátím. Děkuji. Herzlichen Dank. Děkuji vám srdečně. A nyní za komisi má opět slovo paní komisařka Malmstromová. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. A rovněž bych chtěla poděkovat výboru Libe obecně a konkrétně panu zpravodajovi, panu Jastemedovi a také stínovým zpravodajům za práci, kterou odvedli na tomto důležitém materiálu a vítám samozřejmě dohodu s radou tento eh, návrh umožní těsnější spolupráci mezi sítí styčných důstojníků a Frontex a také výměnu informací na základě bezpečné internetové platformy a umožní to, aby Rada a Evropský parlament byli řádně informováni o aktivitách eh, těchto sítí. A navíc mám radost, že díky pozměvacím návrhům eh, parlamentu bude aplikován i přístup založený na lidských právech, zejména pokud jde o Eh, nepovolenou migraci do vybraných třetích zemí. A zcela souhlasím se zpravodajem, že bychom měli používat slovo nebo výraz irregular immigration. Bohužel eh, v příslušném článku se odkazuje na ilegál, teda ilegální imigraci, ale mělo by se hovořit o irregulérní imigraci. Díky tomuto pozměvacímu návrhu regulačního rámce a v souladu s štokholmským programem síť styčných důstojníků bude upravena tak, aby lépe přispěla k pochopení příčin e, imigrace a umožnila e, řádné řešení. Doufám, že vaše hlasování e, o usnesení, upraveném usnesení Eh, umožní eh, průchod tohoto usnesení a tudíž eh, nastaví výhybky pro důležitou spolupráci v této oblasti. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, říká předsedkyně a nyní k řečníkům jménem nebo za frakce. Za prvé je to pan Coelho za PPE dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko, milí kolegové. tady v Evropském parlamentu podporujeme návrhy týkající se řešení migračních toků, pokud jde o nelegální a tajnou migraci. A tento návrh právě zapadá do tohoto trendu a proto jsme předložili pozňovací návrhy, které se týkají tohoto nařízení směřující k vytvoření sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví, proto aby mohla být vytvořena skutečná spolupráce v rámci Frontexu. Co se týče e, sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví, je třeba vědět, že taková síť musí udržovat kontakty s třetími zeměmi s cílem bojovat proti nelegální migraci. Vzhledem k tomu, že Frontex nemá trvalé zastoupení v Evropské unii, tato spolupráce má zvláštní význam. Agentura na základě informací získaných styčnými úředníky bude muset provádět analýzu rizika a posílit eh, operativní spolupráci s třetími zeměmi. Informace získané touto sítí budou předávány sítí i konec, tedy zajištěnou, zabezpečenou sítí členských států, která odpovídá za řízení migračních toků a v této síti by měly být i příslušné prostředky pro zprávu vnějších hranic. Jak řekl pan kolega Diaz Demera, chtěl bych eh, zmínit, že byla odvedena skvělá práce. Zpráva kolegy Diaz Demery je vynikající a byla vynaložena snaha abychom dosáhli schody v prvním čtení. Děkuji a nyní za socialisty a demokraty Claude Moraes. Dvě minuty děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych využít této příležitosti promluvit eh, jménem stínové zpravodajky a chci poděkovat panu zpravodajovi Dias Demerovi za eh, dobrou spolupráci s ostatními zpravodaji a skutečně eh, pokročil v jednáních s radou. Návrh komise obsahuje zejména technické úpravy. Tato zpráva eh, podle mého názoru přispěla k lepšímu pochopení komplexnosti a rozsahu činnosti styčných eh, úředníků. Oni skutečně eh, vykonávají velice důležité činnosti a proto je nezbytně nutné z důvodu transparentnosti a v zájmu lepší výměny informací s Evropským parlamentem a organizací jako UNHCR a dalšími Ehm, zlepšit ta činnost. A je také důležité ehm, zahrnout ehm, do jejich činnosti přístup založený na dodržování lidských práv a eh, také v kontextu řešení smíšených migračních pohybů je eh, samozřejmě umístění těchto styčných úředníků v některých eh, zemích problematické, zejména pokud jde o právo azylantů uprchnout eh, ze země a usilovat o azyl jinde. Pokud jde o terminologii, eh, ve vysvětlujícím eh, memorandu jsme dosáhli uspokojivého koncenzu a děkuji panu Diasi Demerovi za tuto zprávu. Děkuji vám a nyní za frakci Alianci liberálu a demokratů pan Eče dvě minuty. Děkuji. Paní předsedkyně, chtěl bych eh, se připojit ke všem, kteří si váží těch, kteří ocenili pana Diaz Demery. Vytvořil atmosféru, která nám umožní hovořit o nejsložitějších otázkách. A tyto kompromisy nás není plně uspokojí. Jakožto zástupce ALDE bych chtěl říci, že výsledek má tu výhodu, že spojuje lidská práva a téma migrace a migračních toků. Zdůrazňujeme lidská práva a můžeme zaručit eh, humánní a přiměřený přístup u úředníků, kteří se zabývají migrací i úředníků Frontexu. A bude možné rozvíjet eh, spolupráci mezi styčnými úředníky a zaměstnanci Frontexu a to nám umožní získat eh, větší, lepší know-how, které poslouží všem, kteří řídí migrační toky. A nezbytná efektivní práce při řízení migračních toků se budou ještě posilovat v budoucnosti. Děkuji. E, měl jste dvě minuty, já jsem vás přerušila příliš brzy, e, omlouvám se. Bylo to možná i v souvislosti s překladem, ale doufám, že jste řekl vše, co jste chtěl, jinak byste měli ještě minuty k dobru. Dobře, takže děkuji a nyní má minutu paní Keller za frakci Zelených a Svobodné Evropské aliance. Prosím. Děkuji. Já chci také poděkovat panu zpravodajovi de Merovi za skvělou práci. Ten um, styčný úředník by neměl být eh, pouze považován za zprostředkovatele eh, deportací, ale měl by také bedlivě sledovat situaci lidských práv v hostitelské eh, zemi a zejména ochranu azylantů a navrátilců. A jsem ráda, že náš zpravodaj zahrnul několik odkazů na aspekty lidská práva. To je něco, co zcela chybí chybělo v původním návrhu a také velice vítám, že se mu podařilo eh, eh, přisoudit větší roli Evropskému parlamentu, protože to je jediný orgán přímo volený na evropské úrovni a po přijetí Lisabonské smlouvy má ještě větší význam a roli, byť si to ne každý uvědomuje. Takže celkem za to blahopřeji vám k této skvělé práci a zítra určitě schválíme ten kompromis, který se vám podařilo dojednat. Děkuji. Srdečné díky a nyní za GUE pan Tavares 1,5 minuty. Děkuji panu kolegovi za skvělou práci. Také mezi námi byla skvělá spolupráce. My tady hovoříme o neregulérních či nelegálních přistěhovalcích a také musím říci, že tady v této oblasti potřebujeme opravdu přesnou technickou e, definici tak, abychom popsali přesně neřízené přistěhovalectví. E, a mezi mnohými aspekty se také hovořilo o represivní reakci na přestěhovalství. A to je nyní pryč. Máme Schengen, máme Frontex a také um, hovoříme zde o úloze těchto styčných úředníků a jejich role bude nyní aktualizována všechno toto je vlastně ale kontrola a repreze. A na levici a také v parlamentu a také někteří pravicoví politici eh, zjistili, že represivní politika není tím správným prostředkem. Je třeba zapojit tyto lidi do naší činnosti, do naší politiky konstruktivněji. Myslím si, že tato zpráva se ubírá správným směrem. Budeme hlasovat o kompromisním textu spolu s radou na prvním čtení. Mohli jsme se dostat ještě dále, ale jsem rád, že jsme se dostali takto daleko. Za EFT pan Natal, jedna minuta a půl. Bohužel několik vlád ve Spojeném království tuto moc předali eh, neboleným eh, bezzubým demokratům nebo úředníkům v Evropské unii a vede to ke katastrofě, totiž nekontrolovanému přistěhovalectví k EU. Místo toho, aby eh, byla imigrace redukována. Já se domnívám, že tato síť úředníků styčných nebude mít vůbec žádnou kompetenci toto zastavit. Máme vlastně vlastně eh, dvouúrovňový systém imigrace v našich zemí. Když jste z Austrálie nebo eh, jiných zemí, tak máte určitý strop, ale jestliže jste eh, z Lotyšska nebo jiných evropských zemí, můžete přijít nekontrolovaně. To je nesprávné. Co se stane, jestliže země jako například Rumunsko dá nebo poskytne občanství stovkám tisícům imigrantů? To je skutečně výsměch celého systému. Já podporují volené politiky ve Velké Británii, kteří mají kontrolu nad našimi hranicemi, co nepodporují, eh, jsou neodpovědní a nevolení ehm, eh, úředníci. Domnívám se, že tato síť by nebyla nutná, kdyby každý jednotlivý členský stát měl pravomoci kontrolovat to, kdo vstoupí a nevstoupí eh, na území této země. Já tudíž nepodporuji tuto zprávu. Děkuji vám. Děkuji. Zdá se, že paní Morvaj má otázku. Pane Natale, máte, eh, zdá se, eh, na vaši adresu je zde otázka, jste ochotený přijmout? Ano, děkuji. Děkuji kolegovi, který zmínil potíže, které eh, zaznamenávají angličtí pracující z důvodu migrace. Já přicházím z Maďarska, kde bohužel řada lidí je donucena jet například do Anglie, ať už jako zdravotní sestry, lékaři, anebo pracovníci s různou kvalifikací, protože v Maďarsku je velmi nízká platová úroveň a lidé, kteří jsou vysoce kvalifikovaní, nalezají práci. Moje otázka je následující. Prosím, odpovězte. Pokud lékaři, zubaři a podobní chtějí jet do Spojeného království, my potřebujeme jejich kvalifikaci, tak prosím přejte, ale prozatím máme situaci, kdy náš trh je přeplněn a nemůžeme kontrolovat, do přijíždí a nepřijíždí do Spojeného království. A to je prostě zásadně špatně. A lidé přichází o práci. Taxikář, který mě na letiště dnes ráno, je zedník, který byl propuštěn kvůli tomu, že na stavu přišli polští dělníci a teď řídí taxík. To prostě je špatně. Děkuji vám a nyní budeme pokračovat na seznamu řečníků a za nezařazené bude hovořit pan Klejs. Pan nyní předsedkyně. Je přece samozřejmé, že můžete spočítat s mým mou podporou, jestliže chceme zefektivně eh, Frontex a také zastavit nelegální přistěhovalectví. Já chci však upozornit na to, že nemůžeme uvítat, že nadále probíhá a je zaváděno mnoho dalších byrokratických procesů. Toto nesmíme ztrátit ze zřetele. To, to se týká především politického problému, který musí být vyřešen, protože existuje hodně členských států, eh, eh, což je například Belgie, která přijímá nelegální přistěhovalce z politických a dalších důvodů a také doufá, že jednou bu- bude těmto lidem přiznán eh, legální status a to také vede k dalšímu přistěhovalectví. Ať budeme mít kolik chceme styčných úředníků, tak problém, problém nadále zůstane na světě. Co se mi na této zprávě nelíbí, že se tady říká, že bychom neměli hovořit o nelegálním přistěhovalectví, ale o neřízeném přistěhovalectví. Já tomuto terminologickému rozdílu ne rozumím. Je to snad řešení problému tím, že najdeme jiné slovo? Musíme si uvědomit, o co se jedná. Je to nelegální přistěhovací. A nyní další řečník, Pan Papa Nikolaou dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Skutečnost, že téměř všichni kolegové poděkovali panu Diez de Merovi, našemu zpravodaji a všem stínovým zpravodajům, kteří se podíleli na této zprávě, ukazuje, že tato práce je velmi seriózní a přinesla dobré výsledky, a takže i já jim blahopřeji. Milí kolegové, ta rozprava, kterou dnes vedeme, je velmi důležitá, protože ukazuje, že na evropské úrovni v naší snaze řídit migrační toky, ať už jsou legální nebo nelegální nebo nepovolené, tedy v té naší snaze o koordinaci a prokázání solidarity mezi členskými státy používáme co nejpozitivněji všechny nástroje, které máme k dispozici. Vytvořili jsme tuto síť je to síť, která se týká 130 zemí a umožňuje nám to získávat informace. Vytvořili jsme Frontex a také jsme vytvořili Evropskou službu pro azyl, pro azylové právo. Vy, využíváme veškeré evropské prostředky a rozpočty z roku na rok narůstají. Dostali jsme se do bodu, kdy jsme schopni využívat tyto nástroje, kdy jsme schopni vzájemně koordinovat kdy potřeby Frontexu jsou koordinovány oproti síti styčných úředníků a jsme schopni tyto nástroje pozitivně koordinovat, což znamená, že jsme na správné cestě, na cestě pokroku. Což neznamená, že bychom byli u cíle. Když vidíme, že v Řecku je 90% příchodu nelegálních migrantů, kteří přicházejí na území EU, tak e, to znamená, že máme ještě mnoho práce před sebou a díky pozitivnímu úsilí můžeme být optimističtí. A myslím, že se nám podaří ještě zlepšit naši spolupráci a prokážeme vyšší míru solidarity, ale přivedeme na svět lepší výsledky. Tedy podporujme tuto snahu ze strany komise a buďte ujištěna, že budeme stát po vašem boku u těchto iniciativ. Pan Belcer. Děkuji, paní předsedkyně. Úředníci Frontexu vykonávají velice důležitou práci v operativní spolupráci mezi členskými státy a třetími státy v boji proti nelegálnímu přistěhovalectví. To, proti tomu je třeba bojovat především v transitních zemích, neboť těsná spolupráce těchto úředníků s třetími zeměmi je velice důležitá, tak abychom mohli bojovat účinně proti nelegální migraci. Je třeba zabezpečit, aby informace u styčných úředníků byly k dispozici jak vnitrostátním orgánům, tak i orgánům Frontexu. Obecně v přistěhovalecké otázce je třeba, aby jednotliví aktéři více spolupracovali a také kompetence Frontexu se musí rychle posílit, a aby se mohla vykonávat účinná práce především na vnější hranici. Děkuji vám a nyní řečníci v postupu Catch the a jako první pan Busutil. Děkuji, paní předsedkyně. Jako zpravodaj k úpravě o Frontexu. Chci říci, že jsem velmi spokojen s tím, jak se tento e, zákon vyvinul, protože nám zajisté pomůže na cestě k posílení agentury Frontex. Moje zpráva o Frontexu a potřebných změnách jejího mandátu byla v tomto měsíci předložena a tento měsíc také vyprší stanovený termín. A proto doufám, že v lednu nebo únoru bude výbor Libe schopen eh, schválit eh, zprávu o eh, Frontexu a budeme moci uzavřít tento materiál na úrovni výboru. Doufám také, že pak budeme moci uzavřít celý proces co nejdříve. Faktem ale je, že vzniknou, vznikne tato síť eh, styčných úředníků a to nám eh, umožní postupování informací Frontexu. Děkuji, pan Rossi. Pan Rossi, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Můžeme hlasovat pro tuto zprávu, ale došlo k příliš velkému počtu změn a pro nás jsou pozměňovací návrhy zbytečné nahradit pojem nelegální, pojem nepovolený. To znamená, že se obáváme nazývat věci pravými jmény. Vytvoření sítě styčných úředníků, které jsou při konzulárních e, orgánech a mezinárodních organizacích, cílem této sítě mělo být zabránit nelegální migraci a zajistit e, návrat nelegálních migrantů. Navíc by to umožnilo vyměňovat si informace přímo mezi členskými státy skrze velvyslanectví a mezinárodní organizace. To může být užitečné, abychom čelili síti kriminál, kriminálním sítím, ale bylo ztraceno příliš mnoho času a bojovat proti tomuto jevu je výzva, které, kterou nesmíme opomenout. Pan Obermajer. Děkuji, paní předsedkyně styční úředníci pro přistěhovalecké otázky v třetích zemích jsou proto, aby eh, mohli bojovat proti nelegální přistěhovací z třetích zemí. Proto je důležité, abychom eh, zde postupovali velice účestně a také, abychom se vyhnuli dvojitým strukturám. Já doufám, že takto vzniknou efektivnější vnější kontroly hranic. A vzduch je také třeba vyjednávat readmisní dohody, ať na východě Evropy, tak i na africkém kontinentu. Právě proto, protože u navracení uprchlíků vládne v Evropě chaos. Některé státy postupují energeticky, některé pomalu a to má negativní dopady na všechny členské státy. Zde musíme nutně jedna je třeba posílit Frontex a také orgány členských států musí pracovat účinně. Děkuji Děkuji vám a nyní pan Šegedý. Děkuji, paní předsedkyně. Tato zpráva a vše, co je psáno mezi řádky, je pro nás eh, eh, neakceptovatelné, protože to pouze usnadní přistěhovalectví. Bude to další krok směrem k centralizaci v Evropě a to by vedlo k opatřením, která nemůžeme přijmout a také nemůžeme přistoupit na to, aby bylo nahrazeno, byl nahrazen výraz ilegální přistěhovalectví eh, výrazem eh, irregulérní. Eh, bylo by velmi hezké, kdyby mi kolegové pochopili, že občané toho mají šplné zuby. Je to vlastně karikatura Evropského parlamentu, to, co se zračí v této zprávě. Děkuji vám, děkuji. Dalším řečníkem je pan Bronz. Děkuji. Úprava nařízení, která má usnadnit informace s cílem řídit legální a nelegální migraci, Nevy, já to nechci řídit, já to chci zastavit. Migrace se opírá o falešné tvrzení, že produkty naší kultury a vystavení evropské kultuře přemění neevropany v Evropany. V druhé generaci nejeli přímo v první. Jednotlivé národy nejsou výsledkem jednotlivých kultur. Jednotlivé kultury jsou výsledkem jednotlivých národů. A přivádět národy třetího světa do, do Evropy znamená, že tento svět přijde do Evropy natrvalo, ne na dobu určitou. A paní Mova jako poslední řečnice. kolegyně, kolegové, je na čase, aby bychom u přistěhovalectví opravdu pojmenovali příčiny a kořeny přistěhovalectví. Já do, bych doporučovala, aby se zavedlo pravidlo, aby každý měl právo na důstojný život ve své vlasti. A toto platí i pro e, členské státy EU druhé třídy, druhé kategorie. Všechny občané mají mít právo žít ve své vlasti pro Maďarsko, tam se zhroutilo zdravotnictví, protože maďarští lékaři a zdravotní sestry jsou ekonomickými uprchlíky a musí opouštět svou vlast. A odcházejí do Spojeného království a dalších členských států. Je na čase zabývat se tímto jevem a také něco proti tomu udělat. Udělat něco proti tomu tak, aby tito lidé mohli dostat ve své vlastní eh, zemi eh, důstojnou mzdu. Paní Malstrem za komisi. Děkuji i když debata to neukázala, tak jsem zjistila, že pan zpravodaj a jeho zpráva byla velice podporována. A já vám k tomu blahopřeji, protože jste vykonal skvělou práci. Já chci také zopakovat svou radost, že jste posilujete také aspekt lidských práv. Je důležité zabezpečit, aby veškeré relevantní aspekty, včetně lidských práv, byly zohledněny. Díváme-li se na zemi původu. A to je to, když hovoříme právě o neřízeném přistěhovalectví, protože dobře víme, že je tady velice dobr, důležitý vztah mezi situací eh, v lidských právech v původních zemích a migrací a toto také bude dělat podpůrný úřad. Bude zhromažďovat informace o zemích původu a také o přistěhovací. Tito úředníci budou v kontaktu s místními eh, zeměmi, zeměmi původy, aby se takto kontrolovala migrace, ale samozřejmě nemohou ovlivnit situaci v hostitelské země. Ale myslím si, že vašimi pozňovacími návrhy se text velice zlepšil. Blahopřeji vám k této skvělé a důležité práci, kterou jste vykonal. Děkuji, děkuji vám, paní komisařko. A nyní se dostáváme zpět k panu zpravodaji. Pan Diaz de Mera má opět slovo na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, a srdečně děkuji také paní komisařce za laskavá slova a za její ujištění. Ještě jednou mohu říci, Dnes jsem vyslechl 18 příspěvků v diskusi a drtivá většina členů mé frakce podpořila respektive všech frakcí podpořila můj návrh a na tomto místě bych chtěl ještě jednou projevit své díky na adresu těmto, těchto kolegů, protože rovněž učinili eh, důležitý eh, obsahový přínos ke zlepšení stavu věcí. Na tomto místě bych se chtěl zejména dotknout otázky lidských práv a jsem zejména vděčen za podporu které se nám dostalo i od Vysokého komisaře pro uprchlíky. I odtud jsme dostali důležité podněty, které jsme zahrnuli do naší práce. Všichni jsme se snažili o dosažení koncenzu, který eh, je skutečně nosný a eh, akceptovatelný většinou. To považuji za důležité, vážení kolegové, protože víme, že na pravém okraji existují určité postoje a také tyto, se tyto postoje projevují e, mezi křesťanskými demokraty. Je to teda nejenom semantická otázka. Chtěli tam mít výraz ilegální přistěhovalectví, my jsme tam chtěli mít to neřízené přistěhovalectví a e, děkuji vám v tomto smyslu za pomoc. Děkuji, říká předsedkyně. Rozprava je tímto ukončena s tím, že hlasování proběhne zítra. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dalším bodem našeho programu je nyní zpráva.